Prosím. Následujícím bodem na pořadu jednání je předložení návrhu souhrného rozpočtu radou na rozpočtový rok 2010. Mám tu čest přivítat eh, mezi námi zástupce rady pana Lind Blada Hanse. Hans Binlet je tajemníkem na švédském ministerstvu financí. Jsem také velmi rád, eh, že je zde přítomen zástupce komise, pan Algirdas Šemet. Děkujeme za vaši přítomnost, že jste přišel na naše zasedání. Jako první dostane slovo zástupce rady. Prosím. Tak se hemskt mycket. Herr talman, ärade parlament. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, poslanci, Dámy a pánové, je pro mě velkou ctí, že mohu být zde mezi vámi. Myslím si, že pro mě bude velmi zajímavé představit vám návrh obecného rozpočtu. Evropa musí čelit obrovským výzvám. Hospodářská situace je vážná a před 6 měsíci byla tedy velmi znepokojivá dnes se zdá, že se situace poněkud stabilizovala, i když pořád ještě existují rizika, ale tato rizika jsou nyní mírnější. Nicméně neustále čelíme problémům, jako je nezaměstnanost, finanční problémy a tak dále, což vede k tomu, že skutečně musíme plánovat financování z dlouhodobého hlediska. A to trvale a udržitelně, stabilně. Spousta zemí musí urazit dlouhou cestu, aby dospěla k finanční stabilitě. Demografie také vyvíjí nátlak na tuto stabilitu. A také jsou zde klimatické výzvy, které nás přinutí k tomu, abychom se znovu podívali na přerozdělení finančních prostředků. A musíme být velmi, velmi opatrní a obezřetní, abychom reagovali na potřeby budoucnosti. Musíme vzít v úvahu přidanou hodnotu, kterou přináší Evropská unie. Takže musíme přijmout eh, opatření, abychom z krátkodobého hlediska, promiňte, možná bych měl vstát, abych hovořil, nejsem moc vysoký, eh, musím se naklonit, abych dosáhl na mikrofon. Takže musíme posílit naši konkurenceschopnost z dlouhodobého hlediska. Musíme tedy pracovat eh, jednotně, abychom vyřešili všechny tyto výzvy. Musíme mít ukázněný rozpočet a musíme pozbuzovat výzkum, vzdělávání, budovat infrastruktury, umožnit konkurenceschopné inovace a podporovat soudržnost. A právě o to se snaží Rada prostřednictvím tohoto návrhu. Logika, která se skrývá za naším návrhem, je jednoduchá. Musíme podpořit růst, zaměstnanost, blahobyt. Musíme tedy zavést důvěryhodnou politiku, stabilní a realizovatelnou politiku s tím, že vsadíme na infrastruktury, aby v Evropské unii vládla rovnost. A to se právě snažíme dosáhnout prostřednictvím tohoto návrhu. Náš návrh je vyvážený, ale zároveň také ambiciozní. Ve srovnání s rozpočtem na rok 2009 navyšujeme eh, závazky a také platby. Náš návrh musí být chápan tak, že je velmi ambiciozní, abychom dosáhli různých cílů a abychom si stanovili různé politické priority. Evropská unie bude muset rychle reagovat. Musíme se zaměřit na to, abychom přinesli Evropě přidanou hodnotu. Rozpočtová kázeň a stabilní ekonomické řízení je nezbytné, protože jinak se nám nepodaří obnovit rovnováhu veřejných financí. Důležité je také respektovat, dodržovat stropy. Evropská unie musí mít dostatečnou flexibilitu na to, aby reagovala na potřeby, které se objeví v souvislosti s různými událostmi. A proto si musíme v návrhu rozpočtu vyčlenit určité dostatečné marže. Ten projekt, který předkládáme, je 137 miliard na platby a 120 pět na závazky. Předložili jsme určité návrhy, udělali jsme určité škrty, Vysvětlili jsme určité aktivity s tím, že jsme se podívali na kapacity, jaké existují, abychom dosáhli pokroku. Bereme v úvahu také schopnost absorpce, což je důležité kritérium v naší analýze. Teď bych se rád podíval na jednotlivé kapitoly. 1a, výzkum a inovace, to je velmi důležité pro náš návrh rozpočtu. Energie, energetika a infrastruktury, to je pro nás velmi důležité. Snažíme se prostřednictvím plánu obnovy navýšit a asi o 8% prostředky v této kapitole. Víte, že 8% to je opravdu hodně. Všechno toto bude financováno prostřednictvím plánu obnovy a o tom všem budeme muset diskutovat v průběhu letošního podzimu. V kapitole 1b Rada znovu uvádí návrhy komise. Pokud je o parlament, tak myslím, že se nám podaří uh, poněkud dosáhnout snížení v oblasti plateb. Nicméně musím říci, že obecně jsou naše platby zvýšeny o 3,2% ve srovnání s rokem 2009. Pokud je o kapitolu 2, tak tam rada navrhuje velké zvýšení, a to jak pro platby, tak pro závazky. 4,9 pro platby navíc Pokud jde o kapitolu 3, tak eh, tam jsme provedli určité úpravy. Pokud jde o srovnání s návrhem komise, budeme mít dostatek prostředků k migrační politice, včetně Frontexu. Kapitola 4 je velmi důležité, abychom měli dostatečné marže v této oblasti abychom mohli reagovat na potřeby, které by se mohly objevit nečekaně. A právě z tohoto důvodu zde máme téměř 310 milionů euro marže ve srovnání s tím prvním návrhem. Je to pro nás velmi důležité, pokud chceme reagovat na tyto nečekané potřeby. Pokud jde o rezervu na naléhavou pomoc, tak tam eh, Přebíráme návrh komise, eh, pokud jde o nároky. Pokud jde o Eh, bezpečnostní zahraniční politiku, tak eh, tam byly částky také navýšeny. Chceme dohlížet na to, aby zde byl dostatek prostředků. Pokud jde o administrativu kapitola 5, tak je důležité umožnit institucím, aby fungovaly. Chceme, aby administrativa nerostla více než inflace. A to je právě základem tohoto návrhu. Takže zde plánujeme prostředky v této kapitole, administrativa, tak, eh, aby vše bylo stabilní. Myslíme si, že musíme vzít v úvahu nábor nových eh, pracovníků ve srovnání s tím, nebo tedy s ohledem na rozšíření, k němuž došlo v uplynulých letech. Naši předchůdci sami řekli, že se snažíme vytvořit společné náborové nástroje pro všechny instituce. A já jsem přesvědčen, že se nám podaří něco takového udělat a že se nám v průběhu letošního podzimu podaří nalézt shodu. A ještě před závěrem bych vám rád řekl, že v průběhu našich setkání a našich schůzek vládla velmi dobrá atmosféra, především s Evropským parlamentem a doufám, že pouze tak se nám podaří dosáhnout dobrého rozpočtu. Za... Děkuji vám, pane generální tajemníku, za tuto prezentaci. Rozhodli jsme o tom, že řečníci budou eh, hovořit ve stoje, protože tím se doba hovoru eh, zkracuje. Já sedím, eh, když vy hovoříte, ale pokud já mám také přednést projev, musím se postavit. Tak tedy zní naše pravidlo. Děkuji vám ještě jednou za vaši prezentaci a jako další promluví zástupce Evropské komise, pan Agidas Šemeta. Pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, je pro mne podešením, že k vám mohu dnes ráno promluvit. Vím, že první etapy rozpočtového postupu, zejména dohodovacích řízení v červenci, se odehrávalo ve velmi pozitivní atmosféře a doufám, že na této spolupráci můžeme dále budovat v následujících týdnech. Ještě nám eh, zbývá pár kroků, které třeba učinit do dokončení tohoto rozpočtového procesu. Musíme se shodnout na eh, druhé fázi eh, plánu na obnově ekonomiky. Je tedy zásadní, aby všechny tři instituce přitom úzce spolupracovaly. Vzhledem k současné situaci po prvním čtení a vytvoření návrhu rozpočtu na příští rok komise se rozhodla, že Eh, škrty eh, rady jsou méně závažné než v minulých letech, nicméně je zde několik důležitých otázek, o kterých bych rád promluvil. Eh, komise lituje toho, že o 1,8 miliard eur rada snižuje platy. A v kapitole 1a a 4. Tímto posíláme negativní zprávu eh, pro růst a eh, zaměstnanost. A také v souvislosti s pomocí, kterou máme poskytovat eh, jako přestupní pomoc. Administrativní podpora a administrativní podpora výzkumu jednotlivých agentur zažila velice silné škrty Jedná se o každou jednotlivou agenturu z několika málo eh, výjimkami se jednalo o všeobecné eh, škrty, které se týkají agentur. Výdaje na administrativní podporu se dotknou implementace programů, zejména u externích akcí a u výzkumu. Doufám, že při přípravě prvního čtení Evropský parlament se bude snažit tuto situaci napravit. E, v kapitole 1b se nacházejí tedy politování škrty. A je tu ještě druhá možnost přeskoumat prostředky pro zemědělství v pozměňovacím návrhu, který komise předloží na konci října. Jak bylo oznámeno, komise už předložila rozpočtovým orgánům v návrhu pozměňovacím eh, návrhy pro okruh 4. To se týká především dodatečných 5 milionů eur v závazcích a 60 milionů eur v platbách na podporu palestinských orgánů a rekonstrukci Gázy. Je třeba zvažovat Um, opatření na podporu banánů, což souvislí uh, s preferenčním režimem pro země AKT. Dalších 50 milionů eur do závazků a 20 milionů eur do plateb, abychom tak pomáhali rozvojovým zemím v bojování proti, v boji proti klimatickým změnám, což by mělo napomáhat uh, pozitivnímu výsledku konference o klimatických změnách, která se bude konat v Kodani. E, pak je to okruh 5, administrativa. Tam byla komise opravdu velice skromná v žádosti o rozpočet, e, o ten předběžný návrh rozpočtu. Jedná se no jedna, pardon, o 0,9 9% e, nárůst oproti minulému rozpočtovému roku. Je poměrně zklamáním, že rada zavádí další škrty do rozpočtu komise. Na závěr doufám, že Evropský parlament znovu nastolí eh, stav, eh, který zde byl předtím. A že dosáhneme uspokojivého výsledku eh, v tomto rozpočtovém postupu. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Šemeto za toto prohlášení, za Evropskou komisi. Děkuji vám také za to, že jste dodržel řešnický čas. To je velice důležité. Toto je prvotní eh, diskuze o rozpočtu. Hlavní eh, rozpráva se ode, odehraje za několik týdnů, až se návrh rozpočtu bude probrán v rozpočtovém výboru. A nyní začneme s pravodajem z výboru pro rozpočet panem László Surjanem. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážený pane ministře, budu hovořit mateřtinou a to souvisí s tím, že doufám, že chci mít Evropu, kde mohu hovořit mateřštinou. Takže nelze nikde zakázat používání mateřštiny, ani ne na Slovensku. Současná finanční krize nepřispívá pouze k tomu, že se snižuje výroba a že se zvyšuje nezaměstnanost, ale také mohla být tato krize dobrou příležitostí pro to, aby se reformoval rozpočet Evropské unie. Parlament již v únoru schválil své vlastní stanovisko a my jsme toto také svázali s velkými nadějemi e, spojenými s tím, že Evropská rada a také Evropská komise s námi souhlasily, ale vidíme, že krásná slova se nerealizovala v činech. My vidíme, že také s rozpočtem nikdo není spokojen. Příjmy pro členské státy nestačí pro cíle a jsou to, je to velké břemeno pro členské státy. Jsme vzdáleni od našich vědeckých cílů. Vydáme váme hodně do zemědělství, ale mlékárenství se nalézá ve velké krizi. Největší položka mezi výdaji je politika soudržnosti, ale rozdíly mezi regiony jsou stále větší namísto toho, aby se zmenšovaly také jsme doufali v to, že tato krize bude šancí tak, abychom vytvořili nové struktury, tak, aby rozpočet mohl být účinnější. Také jsme doufali, že rozpočet či příjmy nebudou odpovídat pouze pravidlům a budou prováděny bezkorupčně, ale také jsme především doufali v to, že budeme zohledňovat důležitou přidanou hodnotu programů. Co můžeme nyní udělat? Parlament se bude snažit přetvořit rozpočet tak, aby tento rozpočet byl také jasným signálem pro občany. My se budeme snažit zvýšit položky, které nám pomohou překonat krizi. A budeme se také snažit uplatňovat naše myšlenky týkající se ekonomické obnovy. Musíme zohlednit také klimatické změny. Doufali jsme, že nebudou schvál, nebude schváleno pouze několik zvláštních programů na překonání krize, ale doufali jsme v to, že každá rozpočtová položka bude sledovat tento cíl. My jsme také doufali, že občané uvidí, že Evropa je skutečně účinným nástrojem. Děkuji. Děkuji vám, pane Šuriane, a další je pan Vladimír Maňka, tři minuty. Vážený, štát... vážený pane předsedo, vážený pane státní tajemníku, vážený pane komisaři, určitě se shodneme, že při tvorbě rozpočtu Evropského parlamentu se musíme soustředit na své hlavní poslání, a to je legislativní práce. Věci, které s tím nesouvisejí, je třeba z rozpočtu v maximální míře dostat pryč. O tom, jak bude v konečném důsledku tento rozpočet vypadat, budeme dnes jednat eh, na dohodovacím řízením mezi Evropským parlamentem a rozpočtovým výborem. Už nyní chci poděkovat zástupcům politickým frakcí. Na zasedání rozpočtového výboru včera podpořili návrhy na snížení rozpočtu a kroky, které vedou k lepšímu využívání finančních zdrojů. Neustále jsme svědky celé řady nedostatků, které způsobují, že zdroje nevyužíváme úplně hospodárně. Jako příklad uvedu hlídání těchto budov, ve kterých dnes jednáme. Dobře víte, že do Štrasburku cestujeme na čtyři dny v měsíci. Přitom u obou vchodů ještě nedávno stáli strážníci 365 dní v roce. Nový tajemník Evropského parlamentu se svými spolupracovníky na to přišel a udělal kroky, které každý rok přinesou úsporu ve výši více než 2 miliony eur. Dalším příkladem jsou analýzy účetního dvora v oblasti překladu, nedostatek plánování, nedostatečná anebo žádná komunikace o dostupných překladatelských kapacitách brání v jejich efektivním využívání. Instituce, která má zajistit překlad, často automaticky objednává externí překladatele a ani nezjišťuje, zda jsou k dispozici volné kapacity uvnitř instituce. I proto navrhujeme v rozpočtech jednotlivých institucí uložit do rezervy 5 prostředků určených na překlady tuto rezervu uvolníme, jakmile se ukáže, že se pokusili maximálně využít kapacity uvnitř instituce. V oblasti překladů tak můžeme každý rok ušetřit asi 11 milionů eur a podobných příkladů je celá řada. Většina z nich má společného jmenovatele. Málo využíváme nezávislé analýzy využívání zdrojů a organizace práce. Věřím, že politická vůle, kterou včera na jednání rozpočtového výboru projevili zástupci jednotlivých politických frakcí, přinese ovoce. Jednou z hlavních složek správních výdajů institucí Evropské unie jsou výdaje na koupy, údržbu a pronájem budov. V minulých letech instituce koupily nebo pronajaly majetek nepříliš hospodárným způsobem. Podle účetního dvora, podle auditorů vůbec se nehodnotí svou vlastní politiku a nespolupracují v této oblasti. Proto jsme požádali administrativu Evropského parlamentu, aby vypracovala střednědobý strategický dokument v oblasti nemovitostí a proto jsme chtěli přijmout rozhodnutí už v prvním čtení. Je nutné, abychom nejen v Evropském parlamentu, ale v rámci všech institucí vypracovali společnou politiku v oblasti nemovitostí a vytvořili lepší spolupráci v této oblasti. Jsem rád, že Rada si stejně jako my vzala tento cíl za svou prioritu a chcem vám, pane státní tajemníku, za to poděkovat. Děkuji. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. A teď si vezme slovo pan předseda rozpočtového výboru, pan Alain Lamassur. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych především poblahopřál panu Šemetovi k tomu, že včera bylo potvrzeno jeho, jeho jmenování komisařem, který bude zodpovědný za rozpočet. Jsem si jist, že budeme mít s ním stejně kvalitní vztahy, jako jsme měli s jeho předchůdcem a přejeme mu stejně i jasnou a úspěšnou politickou kariéru jako paní Gryboskajte. Pane předsedo, Procházíme obrovskou světovou krizi, připravují se velké diplomatické schůzky a je zde také velká institucionální nejistota v rámci Unie jako takové. V takovémto období se rozpočtový výbor bude snažit dosáhnout kooperativního postoje. Náš zpravodaj to řekl, je nám líto, že Rada udělala takové škrty v návrhu komise, ale zároveň Chápeme, že stav veřejných financí členských států jim neumožňuje letos jít mnohem dále. Jak bylo řečeno, tak pro rozpočet 2010 tak máme povinnost určitého výsledku, to znamená, musíme zafinancovat eh, ten podíl plánu obnovy na rok 2010. Musíme přerozdělit eh, prostředky a tyto prostředky se nemohou tím pádem věnovat na jiné politické priority, které jsme dříve rozhodli společně parlament a rada. Ale za, nebo po roce 2010 parlament bude chtít eh, zahájit spolupráci s radou a s komisí se švédským předsednictvím a také s příštím španělským předsednictvím na třech velkých tématech. Samozřejmě, pokud věci dopadnou v Irsku tak, jak si přejeme, tak eh, zavedení určitého postupu a pracovních metod, eh, které budou důležité pro aplikaci Lisabonské smlouvy. Za druhé, střednědobá revize finančních výhledů. Mezi společným rozhodnutím o víceletém finančním rámci, které bylo přijato v květnu 2006 a dneškem, došlo k vypuknutí finanční krize a obrovské napětí v oblasti ceny surovin, ceny energie a také ceny potravin. Jednání o klimatických změnách také proběhly a bohužel došlo také k jasnému selhání Lisabonské strategie. Takže je to velmi hluboká revize našich víceletých orientací, víceletých směrů, kterou teď potřebujeme. A to bude první úkol nové komise. A třetí a poslední téma, reforma zdrojů pro evropský rozpočet. Věděli jsme to. Nikdo v krizi už nechce platit, žádný stát nechce platit eh, výdaje za Evropu, za Evropskou unii. Žádný stát to ani nemůže platit. Náš příspěvek eh, k hospodářskému plánu obnovy bude představovat pouze tři desetitisíciny HDP eh, Evropské unie. Takže Evropský parlament už čtyři roky pracuje s národními parlamenty a chce vytvořit eh, určité návrhy, aby od příštího roku začala na toto téma probíhat debata. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, pane Lamasure. Vy jste předseda rozpočtového výboru a přednesl jste nám jasný názor a teď bych chtěl pozvat pana státního tajemníka Lindblada, aby si opět vzal slovo za rodu, radu. Děkuji. Budu hovořit velice stručně. Od komise, od parlamentu jsme nyní slyšeli, že máme před sebou velké závažné problémy nyní na podzim, ale je tady celá řada otázek, které jsou snadněji řešitelné jedna z nejtěžších otázek bude pravděpodobně plán obnovy. Ale musím říci, že jsme plní naděje, že se nám toto podaří. To je jisté. A? Pak je tady ještě další otázka. Dlouhodobá i krátkodobá, to je klimatická politika klimatické změny a jejich financování. Děkuji vám za to, že jsem se mohl ujmout slova. Děkuji vám. Děkuji vám za vaše příspěvky. Toto je naše úvodní diskuse o rozpočtu na rok 2010. A chtěl bych poblahopřát panu komisaři k jeho jmenování. Pan komisař z Litvy má před sebou velkou, skvělou kariéru a protože váš předchůdce je nyní prezident v Litvě. A nyní jednotliv se budeme zabývat a rolí agentury Frontex. První řečník za radu bude pan Bilström.